schválena. Dámy a pánové, všechny tato jména najdete ve svých materiálech. Podepsání eh, právních aktů přijatých v řádném legislativním postupu. Chci vás informovat, že ve středu eh, předseda rady a já podepíšeme devět aktů, které by byly přijaty v rámci řádného eh, postupu v souladu s článkem 74. Názvy těchto aktů jsou přístupné a budou rovněž v zápisu zápisu z této schůze. Tolik informace a nyní už přistupujeme ke změnám eh, v jednacím programu. Co se týče pondělku, nedostali jsme žádné připomínky ani žádné návrhy.